záření. Zítra budeme o této zprávě hlasovat a nyní tady máme poslední zprávu, a totiž zprávu Gacek, problémy a perspektivy občanství Unie. Dávám slovo zpravodajce na čtyři minuty. Pane předsedo, vážený pane komisaři, jsem ráda, že vám mohu představit zprávu, která se týká problému a perspektiv občanství Unie – tato zpráva byla jednomyslně schválena minulý měsíc výborem Libe. Evropské občanství nenahrazuje občanství národní. Je to jakási dodatečná výhoda, kterou dostávají občané Unie. Mají jedinečné právo, a totiž právo na volný pohyb, právo na konzulární ochranu, právo podávat petice k Evropskému parlamentu a Evropskému ochránci práv. Zpráva parlamentu zohledňuje pátou zprávu Evropské komise o evropském občanství, která pokrývá období od 1. května 2004 do 31. Do 30. června 2007. Je to jedinečné období. Před pěti lety, 1. května, přistoupilo k Evropské unii 10 nových členských států. V důsledku tohoto přistoupení, zvlášť u států ze střední a východní Evropy, znamenalo proto nebývalou migraci mezi členskými státy. Noví občané Evropské unie začali využívat práva, která dostali, zejména právo na volný pohyb. Využívali skutečnost, že se mohou vzdělávat v zahraničí a také v zemích, které otevřely trhy práce, se ucházeli o legální práci. Nicméně rozsah migrace znamená celou řadu výzev pro hostitelské země. Jedná se o výzvy jak pro ústřední, tak pro místní orgány. Především místní orgány mají odpovědnost za poskytování takových služeb, jako je bydlení, zdravotní péče a základní a středoškolské vzdělání. Tyto orgány mají každodenní problémy s novými imigranty. Hodně se toho udělalo na pomoc zapojení do společnosti, aby měli přistěhovalci stejná práva jako občané hostitelské země. Nicméně dochází stále k diskriminaci a někdy se využívají mezery v zákoně, někdy je to výsledek neznalosti uplatňování zákona. Výbor Libe zaujal velice konstruktivní a praktický přístup ke své práci. Ve všech stranách, ve všech skupinách jsme se dohodli na tom, že prioritou je zdůraznit problémové oblasti. Se snaží, aby bylo zajištěno provádění těchto práv, zejména co se týče eh, schválení na zprávy komise, co se týče provádění práva na volnost eh, pohybu. Volby do Evropského parlamentu patří k prioritám práce na veřejnosti. Komise podporuje volební kampaň parlamentu pomocí odpovídajících opatření, která se snaží silněji senzibilizovat občany právě co se týče tématu voleb. Snaží se vyzývat občany, aby požívali svého volebního práva, aby opravdu k volbám šli. Chtěl bych poukázat zejména na to, že nejenom komise se snaží o to, aby bylo unijní občanství uskutečněno v každodenním životě. I další aktéři, například tento parlament, všechny členské země, regionální úřady, národní parlamenty, obecné eh, orgány. Všichni tito aktéři jsou velice důležití při účinném vytváření a budování unijního občanství. Jsem velice rád, že zpráva, která byla uveřejněná včas před volbami v roce 2009, zpráva kolní Gaček, obsahuje velice důležité aspekty unijního občanství. Jsou to aspekty, které jsou důležité proto, aby občané Evropy chápali Evropu jako něco hmatatelného. Je naším společným úkolem, abychom se postarali o to, aby unijní občanství nebylo chápáno pouze jako pouhý symbol, ale aby bylo chápáno jako konkrétní právo, které může být prosazováno v každodenním životě a každodenní v životě uplatňováno mít musí. Děkuji panu komisaři a tím jsme se dostali na, ke konci naší debaty. Zítra budeme pokračovat od 9 do 13. A budeme pokračovat